Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než pokročíme dále, než přikročíme k hlasování, tak bych dal slovo tak dám slovo panu Karvajovi, Oh, eh, Děkuji, eh, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych eh, nejprve velice upřímně poděkoval všem stínovým zpravodajům a navrhovatelům stanoviska, Eh, tady máme za sebou opravdu řadu jednání, snahy o přiblížení se stanoviskům jedněch a druhých a bylo to nesmírně pozitivní, abychom dospěli k eh, dohodě o 39 kompromisech. A já mám teď velice velkou radost, že můžeme hlasovat o textu, který je vyvážený, koherentní a eh, který opravdu dobře eh, respektuje stanoviska nás všech, eh, kteří jsme se na tom podíleli a všech našich výborů. Rád bych ještě s dovolením některé technické věci s vámi probral. Na druhé stránce hlasovacího seznamu odstavec IMCO 25 je pokryt kompromisem číslo 3 a ne, jak stojí e, vytištěné kompromisem číslo 1. Takže IMCO 25 pokrývá kompromis číslo 3 a ne kompromis číslo 1. Druhá připomínka na straně 7, odstavec kultury e, e, odstavec 33 je pokryt kompromisem 10. Opakuji, odstavec eh, kult 33 eh, je pokryt kompromisem číslo 10 na straně 17. Odstavec eh, kult 18 je pokryt kompromisem číslo 30. Ještě to zopakuji. Odstavec 18 kult pokrývá kompromis číslo 30. A naše kolegyně paní Reda si přála stahnout svůj pozměňovací návrh 143, čímž vypadává poslední odstavec kompromisu 37, eh, a to od místa, a teď budu citovat, od eh, výrazu legal fiction až k výrazu provider. Takže tato část eh, odpadá. A teď jsme, pane předsedo, na tom tak, že můžeme hlasovat a ještě jednou děkuji za kolektivní práci, která nám umožnila eh, se k tomuto momentu dopracovat. Děkuji, takže implicitně chápete, že hlasujeme eh, o eh, přenositelnosti přeshraniční. Kompromis číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 165, kdo je pro, kdo je proti. Toto zkontrolujeme elektronicky. Takže e, schváleno. ITRE 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4, pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 197 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Takže myslím, že to bylo schváleno. Ano, je to tak. E, takže e, další, e, který ovšem vypadá, na řadě je kompromis 7. pro, proti, zdržel se, schváleno. 199, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Omlouvám se. Zkontrolovali jsme 199, takže ještě jednou 199 elektronicky. To bylo schváleno, 199 schváleno. A teď kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 202 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, schváleno. 206 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, ne, dobře, opravuje se předseda kompromis 10 pro, proti, zdržel se schváleno, 36 pro, proti, toto bychom zkontrolovali elektronicky, a 33 je eh, schválena 35, Omlouvám se, říká předseda. Aha, tak to vypadává 220 pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. Imko 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se, schváleno. 38. Ne, ten se ruší. Na řadě je IMKO 35. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13 pro proti, zdržel se, schváleno. 237 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 241 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 a ty další pro, proti, tak to bychom zkontrolovali elektronicky. Návrh je zamítnut. 11 ku 11, nikdo se nezdržel. 35. Kdo eh, je pro? Proti? To si také zkontrolujeme elektronicky. A 35 je schválena. 2, 4, 3 pro proti, zdržel se, schváleno. 42 pro, proti, zdržel se, schváleno. 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1 pro, proti, zdržel se, myslím, že schváleno, ale zkontrolujeme i tre 1 elektronicky. a návrh byl schválen. Kompromis 15 pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se. Schváleno 18 pro, proti, zdržel se. Schváleno 19 pro, proti, zdržel se. Schváleno 20 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se schváleno, 21 pro, proti, zdržel se schváleno, 22 pro, proti, zdržel se schváleno, 23 pro, proti, zdržel se schváleno. 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Návrh byl zamítnut. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 115 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 33 pro, proti, zdržel se, schváleno. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18, 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34a pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. 141 pro, proti, zdržel se, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, schváleno. 149 pro, proti, zdržel se schváleno, 150 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 26 pro, pro proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 39 pro, proti, zdržel se schváleno. A Teď tedy o návrhu zprávy jako takové elektronicky. Takže jasně schváleno. A teď budeme ještě hlasovat o mandátu. E, pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Takže blahopřeji eh, Jean-Marie Kavadovi. A my teď budeme pokračovat s bodem 23. Je to zpráva Tadeuše Žijevky návrh zprávy s doporučeními o přeshraničních eh, aspektech adopcí. Pozměňovací návrh 1.1.8 pro, proti. Zdrželi se. Zamítá se. Poz... Měncejí návrh 1.1.9 pro, proti. Zdrželi se. Zamítá se. Poz 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 5 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1, 3, 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se.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 proti, zdrželi se. Zamítá se 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 151 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 154 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 1-5. 5 pro, proti, zdrželi se. Samítá se sedm pro, proti, zdrželi se. Samítá se 1, 2, 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 1, 5, 6 pro, proti. Můžu ověřit, prosím? Schváleno. Pety 19. První věta. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Druhá věta. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 160 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 166 pro, proti, zdrželi se. Prověřme. has been adopted. Schváleno. Sedmnáct bez pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Děkujeme za světlo. 18 pro, <laughs> proti, Prověříme. Zamítá se 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1, 8, 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 24 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 200 pro, proti, zdrželi se. Stahuje se? Pardon. 201 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 203 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 204 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 205 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 206 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 207 pro, Proti? Prověřme. Zjevně schváleno. 208 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 209 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se. Schváleno. pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno. šest pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. osm pro, proti, zdrželi se. Schváleno. devět pro, odpadá. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 10, 12, 13 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 23 pro, proti, drželi se. Zamítá se kompromis 3 pro, proti, drželi se. Schváleno 44 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se. Samítá se. 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 51 pro, proti, zdrželi se Schváleno 54 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pety 14 pro, odpada, aha. Takže 57 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Schváleno 58 pro Machia 59 pro, proti, zdrželi se. Prověříme ještě jednou. Pardon. It has been Zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 90 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 94, 95 pro, proti, zdrželi se, mohu ověřit. and it has been adopted. Schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 99 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103, 104 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 105 pro, proti, prověříme. Zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 110 pro, proti. Myslím, že zamítnuto, ale raději ověříme. Zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 210 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 213. Pardon, odpada. 215 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 216 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 217 pro. Proti. Ověříme. Schváleno. 218 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 219 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 225 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 26 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 27 pro, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 228 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 230 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 231 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 233 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 237 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 238 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 2, 4, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2, 4, 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 244 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 245 pro, proti. Musím to ověřit. Zamítnuto. 246 pro. Zdrželi se. Zamítá se. 247 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 248 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 249 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. A nyní elektronicky celý návrh zprávy. And that has been adopted. Congratulations to Mr. Zvěvka. Přeji panu Zvěvkovi. Bude tady. Now we have the report of Mr. Maštálka. Nyní zpráva pana Maštálky. Sorry. Is it so? Yes? On the application of the council. Jde o zprávu o uplatňování směrnice Rady 2413. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 11 pro, proti. To ověříme, prosím. One more vote. Somebody. Ještě jeden hlas, prosím, nám schází. Yes. And is being adopted. Schváleno. Uh, compromise. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Podmínovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se schváleno 17 pro, proti, zdrželi se schváleno 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Celý návrh stanoviska elektronicky, prosím. And it has been... Schváleno. Blahopřejeme panu Maštálkovi, který tu dnes s námi nemůže být. Uh, now we have... Nyní máme návrh stanoviska o kontroli kontrole rejstříku a osložení odborných skupin komise. Spravodajkou je paní Kaufmann. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, pět pro, proti, omlouvám se, pětka odpadá, šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, to ověříme elektronicky, prosím. schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Celý návrh stanoviska elektronicky prosím. One more. Ještě nám schází jeden hlas. Schváleno. Blahopřejeme paní Kaufmann. Nyní máme před sebou ještě další jednotlivé hlasování. Provedeme ho elektronicky. Pardon, říká pan předseda. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Aha, vidím, že ještě máme žádost o slovo paní Butone. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych upřesnit, že doporučení k hlasování se týká pouze pravidel o přepracování a nemějí, nemají být vnímány jako můj, eh, moje podpora tohoto návrhu, proti kterému se výrazně stavím. Vote once again. Dobře, budeme tady hlasovat ještě jednou, jak jsem říkala, elektronicky. Recast. Recast. Je to to přepracované znění, přepracování. Je to bod 27 na našem pořadu jednání. We have three votes. Ještě tři hlasy nám scházejí. Je to bod 27 na našem pořadu jednání, přepracování. Stále ještě nám scházejí tři hlasy. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme. Paní Butoné. To je vše, pokud jde o hlasování. Yeah, we go. What's, what's the point? Is that the point. So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 We will continue by the leftovers from, from yesterday. Takže budeme pokračovat ještě tím, co nám zbylo ze včerejška. Uh, namely point number... Konkrétně se jedná o bod 10. A tady bych dal slovo paní Hannibal, aby nám mohla říci něco o zasedání eh, Evropského úřadu pro práva duševního vlastnictví. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo to velice užitečné zasedání. Myslím si, že je dobře, že máme ve správní radě zastoupení, protože samozřejmě prostřednictvím úřadu EU pro duševní vlastnictví se eh, provádí velice důležitá práce, o které je třeba, abychom něco věděli. Já jsem tam tady zastupovala výbor 15. Eh, až 17. listopadu v Alicante. Tam, se, tam je vždycky příjemné se podívat takže jenom eh, stručně bych poreferovala o tom, co se tam dělo. Eh, volili jsme nového předsedu správní rady, hlasovalo se, zvolili jsme paní já se omlouvám, španělská výslovnost moje je pravděpodobně špatná. Paní Patricia Garcia Escudera Marquez ta byla zvolena, protože eh, má velice dobré zkušenosti eh, z oblasti eh, ochrany práv duševního vlastnictví, pracovala pro španělský úřad pro ochranu práv duševního vlastnictví a zabývali jsme se personálními otázkami a bylo poměrně jasné, už z předchozích zasedání, že tam jsou určité problémy, pokud jde o personální obsazení. Myslím si, že teď už se to trošku zlepšuje. Zazněla tam otázka ohledně odvolacího sboru a tam, jsme, tam se nám podařilo obsadit jedno volné místo, tedy místo předsedy tohoto odvolacího sboru. V tuto chvíli tedy to, o tom bude ještě rozhodovat rada. Dále jsme také rozhodli o výkonném eh, předsedovi, řediteli. Bylo to odesláno dále tedy k připomínkám, to bylo jedno z nejobtížnějších rozhodnutí. Dále jsme hovořili o eh, praktickém řešení, tedy pokud jde o vyrovnávání nákladů na Evropský systém ochranných známek. A ten distribuční klíč bude tady revidovan po třech letech, na tom jsme se rozhodli, na tom jsme se shodli, uvidíme, jak to tady v praxi půjde. Dále jsme eh, odprezentovali a eh, diskutovali nová vodítka v této oblasti, to bylo tady 15. listopadu. Dále jsme měli společné zasedání správního, správní rady a eh, rozpočtového výboru 15. a 16. listopadu. Strategický plán na rok 2020 tam byl odprezentován, také pracovní program eh, observatoře tam byl projednán. Pokud někdo chce mít podrobnější informace, mohu vám je poskytnout k dispozici. Eh, dohoda eh, o rozpočtové disciplíně z roku 2013, o tom jsme také jednali vzhledem k tomu, že komise a parlament tam má různé názory, pokud jde o eh, samofinancování, tedy agentura, které se financují eh, sami a jejich personálním obsazení, ale samozřejmě IPO se nejenom financuje sama, ale jsou tam určité přebytky ve financování, což je vždycky samozřejmě eh, otázka k diskuzi. Myslím si, že je potřeba, abychom si toho byli vědomi. Dále jsme se shodli na příspěvku Eh, tedy eh, do rozpočtu Evropské školy v Alicante. To se také bude přehodnocovat po třech eh, letech a dále. 17. listopadu se účastnila zasedání paní Wikström. Nevím, jestli je přítomna, ale mohu o tom také přednést zprávu. Tady mám další jméno. Pan Sandres Laganovskis byl zvolen zástupcem předsedy rozpočtového výboru od 25. února 2017. Dále eh, tam byl prezentován eh, prováděcí rozpočet na rok 2017, který jsme také schválili. Dále strategie proti podvodům na eh, roky 2017 až 2020, tu jsme schválili a bylo učiněno rozhodnutí zakoupit pozemek, který přiláhá k budovám úřadu a budovám, které budou které se teprve staví, tak, aby bylo vytvořeno jednotný areál pro eh, tento úřad, což je asi dobré. Ono to je krásné místo, kde stojí přímo budovy tohoto úřadu. Eh, je tam výhled přímo na moře. Myslím si, že je to eh, poměrně hodnotný pozemek, takže si myslím, že je rozumné, aby se to využilo co nejvíce a aby se areál rozšířil. Děkuji, samozřejmě ráda zodpovím veškeré dotazy. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Ještě někdo další se žádá slovo? Nevidím nikoho. Děkuji mnohokrát, paní Hannibal, za uh, vaši zprávu z tohoto zasedání. A nyní můžeme přistoupit k bodu 11, který nám také zbyl ze včerejška. Opět je to zpráva členů výboru ohledně výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Já jsem spoluspravodajem společně s Richardem Korbetem. Já bych vás chtěla informovat, že 24. listopadu pracovní skupina měla své páté zasedání. Hlavním bodem na pořadu jednání bylo posouzení dopadů a jiné nástroje pro zlepšování právní úpravy. Tato skupina měla výměnu názorů s Angelikou Niebler a Wolfgangem Hillerem. Jak víte, v roce 2011 paní Niebler byla spravodajkou k záruce eh, nebo zaručení nezávislých posouzení dopadů a teď je tady eh, pan Hiller je tady předsedou eh, příslušného oddělení Evropského parlamentu, který prezentoval svoji zprávu. Jeho direkt, ředitelství bylo zaři, zaříz, zřízeno v roce 2012 jako odpověď na zprávu paní Nibler. Zaměřil se především tady na eh, posouzení dopadů ex ante. Ředitelství pana eh, Hillera zatím vydalo asi 130 posouzení k hodnocení dopadů vydaným komisí. Týkalo se to témat, jako jsou například stávající dopady dosadů, eh, dopady, nebo hodnocení dopadů jednotlivých výborů, protože to jsou většinou eh, zprávy dodávané subdodavatelsky. Zdůraznil, že jeho ředitelství připravuje zprávy, které mají předanou hodnotu. Kdykoliv Evropský parlament se začne zabývat nějakým, nějakou legislativní zprávou z, vlastního, z vlastní iniciativy, na vyžádání našeho výboru jeho ředitelství spustilo pilotní projekt, prostřednictvím kterého by byly vydávány tedy jaksi plné eh, eh, zprávy o posouzení dopadu ke správnímu právu. Dále pan Hiller zdůraznil, že výbory by měly vždy žádat komisi o to, aby představila svoji, svoje posouzení dopadů společně s jeho uh, ředitelstvím, které jak si by k tomu vypracovalo ještě svoje hodnocení. Paní Niebler připomněla svoji zprávu z roku 2011 o nezávislých posouzeních dopadů a připomněla žádosti Evropského parlamentu z té doby. Zdůraznila také, jak je důležité mít hodnocení jak ex, jak ex ante, tak ex post a e, ocenila práci ředitelství pro posouzení dopadu a evropskou předanou hodnotu. Je toho názoru, že Ačkoliv ještě to všechno neprobíhá až tak nezávisle, jak bylo očekáváno, tak ta nová eh, regulativní kontrolní rada a její odborníci eh, jde v tuto chvíli správným směrem. V tomto směru paní Nidlerová přivítala hlavní prvky nové interinstitucionální dohody. Paní Nidler také je toho názoru, že Eh, možnosti Evropského parlamentu v oblasti eh, studií posouzení dopadů by se měly využívat v daleko větší míře. Všechny výbory by měly využívat vlastní služby Evropského parlamentu, vlastní možnosti vypracovat tyto posouzení dopadů a měly by být využívány co nejvíce. Dále ještě upozornila na to, že v tomto směru ještě rada neodvedla příliš velké množství práce, takže eh, parlament by měl radu podpořit v tom, aby také do co nejvyšší míry využívala posouzení dopadu. Takže jak vidíte, bylo to velice nabité jednání. Teď se dívám, jestli tady máme někoho, kdo by se hlásil o slovo k tomuto bodu. Nevidím nikoho takového. A tím tedy už uzavírám tento bod na pořadu jednání a pokračujeme dále. bodem 28, což je projednání návrhu stanoviska o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě. A slovo má paní zpravodajka, paní Joël Bachiron. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je to návrh stanoviska pro výbor TRAN eh, a týká se námořní bezpečnosti pro eh, lodě pro pasažéry. V rámci programu RIFIT s návrhem směrnice tady máme určitý soubor návrhů, eh, které jdou cestou zjednodušení a racionalizace stávajícího regulačního rámce Evropské unie eh, pro tyto typy lodí. Jde o to najít takovou možnost, která by eh, tady zajistila jasný, přehledný a zjednodušený právní rámec a zároveň bezpečnost. Určitý počet ustanovení, které byly stanoveny předchozí směrnicí z, roce, z roku 2009, nejsou již e, dnes vhodné či užívané a proto jsou zastaralé a často nekoherentní. Uvedu takový příklad Eh, ukázalo se, že není nutné ta malá plavidla, eh, kratší než 24 metrů, eh, činit předmětem určitých bezpečnostních pravidel, která se na ně prostě nemohou i z technických důvodů stahovat. A tak je to i v dalších oblastech a tady jdu cestou uvažování komise je tedy zapotřebí je přehodnotit, analyzovat a aktualizovat. Eh, komise kontaktovala národní experty v této oblasti a také další zúčastněné strany, asociace pasažérů a výrobců lodí a zdá se, že eh, tyto návrhy jsou akceptovány a vnímány jako užitečné. Já sama jsem konzultovala Evropskou asociaci EMSu pro námořní bezpečnost a od ní mám obdobnou odezvu. Takže pro, po přeskumu návrhu směrnice, která je opravdu velice technická, musím říct, že nemám žádné námitky. Sladění se stávajícím právním rámcem, především co se komitologie týče, jsou korektní a administrativní e, upřesnění velice záhodná takže vám navrhuji, abychom tento návrh schválili bez jakýchkoliv změn. Děkuji za pozornost. Děkuji. A ptám se, zdali si někdo žádá slovo. Nevidím, že by tomu tak bylo, takže děkuji eh, paní Bergeron. A naším dalším bodem je eh, slyšení o reformě v oblasti autorského práva. Eh, to je naplánováno na 11 minut, takže si teď uděláme kratičkou přestávku, aby měli všichni možnost v klidu vstoupit do sálu a začneme se slyšením v 11 hodin. Okay, dear colleagues, I think that we may begin. Kolegové, Pustíme se znovu do práce, eh, zahájíme slyšení o reformě eh, systému copyrightu a um, děkuji, že jste se zúčastnili tohoto zasedání. Děkuji i našim ctěným hostům za to, že jsou dnes s námi a smysl dnešního slyšení je řešit návrh eh, směrnice o autorských právech. A to eh, konkrétně ehm, spravedlivý podíl hodnoty. Článek 13 navržené směrnice zakládá povinnost eh, poskytovatelům informační společnosti, informačních služeb, aby vytvářeli tedy uživateli, ehm, ohledně uživateli vytvářeného content, obsahu Eh, vznikaly určité eh, filtry na eh, tvorbu, na kterou se vztahují autorská práva. Na koho se vztahuje tato filtrovací povinnost, jak funguje tato filtrovací technologie a nakolik je účinná? Byla by schopna řešit takzvané hodnotové mezery a zajistit prosazování autorských práv jaký je přesný vztah mezi článkem 13 a ustanoveními Safe Harboru a um, směrnice o elektronickém obchodu. Abychom odpověděli na tyto otázky, eh, přizvali jsme několik řečníků, z nichž první je pan Tobias McKenny, který eh, je eh, manažerem IP politiky z Google a na 10 minut mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. A zdravím eh, vás, zdravím všechny členy právního výboru, děkuji za možnost eh, zde hovořit. Chci využít této příležitosti k tomu, abych stručně probral tři základní body relevantní eh, k naší diskuzi, k článku 13. Takže první bod se týká toho, jak Google bojuje s pirátstvím, jak vytváří nové příležitosti k růstu. Další bod, jak jsme uplatnili tyto zásady konkrétně u YouTube. A za třetí, jak naše zkušenosti z této oblasti eh, poskytují určité informace a eh, kontext z hlediska reformy copyrightu v nadcházejících eh, měsících. Takže Google bojuje s piráctvím a podporuje nové eh, zdroje příjmu pro kreativní odvětví. To jednak bojujeme s pirátstvím a to velmi otevřeně. To zahrnuje celou řadu iniciativ, například eh, ID obsahu u YouTube, další procesy odstraňování obsahu, a to, eh, co nejrychleji dále přijetí strategie zvané Follow the Money. Kromě toho se snažíme, aby kreativní odvětví eh, mělo eh, zajištěný příjem. Bojujeme s piráctví tak, že se snažíme, abychom nabízeli spotřebitelům atraktivní legální nabídku. A Ehm, tím pádem je možné najít eh, obsah, eh, který eh, náleží těm držitelům autorských práv a může být to pořízen, nakoupen a pak k němu může být přístup na jakémkoliv zařízení. Máme partnerství s tisíci držitel práv, včetně těch různých ehm, hudebních ehm, společností, YouTube, vydavateli, Ehm, a dále produkty, jako je Newstem, YouTube, YouTube a tak dále. Takže skutečně eh, se silně angažujeme, cílíme silný závazek bojovat s porušováním autorských práv a piráctvím. Teď mi dovolte pověřit o tom, jak jsou tyto dva principy implementovány inovativním a slibným způsobem, konkrétně ve vztahu k YouTube. Stručně možná stojí za to říci, co je vlastně YouTube, jak ho vnímáme. Takže YouTube je eh, platforma pro sdílení videí, eh, kde eh, každou minutu je uploadováno několik tisíc videí. Je to platforma otevřená, každý, doslova každý může uploadovat svoje, své video a sdílet ho s ostatními. Ale je to mnohem víc než jen hudba. Je důležité, abychom toto pochopili. Samozřejmě je tam je tam mnoho hodnoty, která není specificky z hudby. Můžeme se na to dívat takto. Průměrný uživatel dívá nebo poslouchá asi hodinu obsahu měsíčně. Když se podíváme ovšem eh, na uživatele například, na posluchače rádia, tak je to 60krát víc, nebo někdo, kdo má eh, nějakou hudební službu, tak 50-60 hodin. To zná, to je úplně na jiné úrovni řádově. Když se na to všem díváme pozitivně, tak tento slide se snaží udělat něco, co je na první pohled nemožné. To znamená, jak si kategorizovat tu rozmanitost, která na YouTube dnes je. Když se však zaměříme byť na jediný se- segment, což je kulturní um, obsah, tak je to obrovská diverzita. Něco, co možná nezapadá do našeho předchozího pochopení, co to je kultura. Jednak tu najdeme některé Eh, exkluzivní instituce, třeba Berlínská filharmonie, a vedle ní mladí eh, tvořitelé Peter Pye, mladý Švéd, který eh, má největší vůbec divácké společenství v Evropě, nejvíc uživatelí, nebo Jan Atrus Bertrand, který tam dává celovečerní dokumenty typu Planeta Země, a, nebo dokonce i některé um, hudební labely, které eh, dávají eh, obsah eh, právě na YouTube. Čili obrovský rozsah a množství hodnoty. Jakým způsobem implementujeme ty základní principy? To znamená, aby ehm, chom držitelům práv umožnili získat příjem a zároveň bojovali proti um, pirátství. Takže máme YouTube Red, což je Eh, služba, která funguje eh, na eh, principu tedy subscription a nebo je tu přístup zdarma, ale s reklamami. A tam vždy část příjmu z těch reklam jde držitelům práv. Z praktického hlediska jak používají držitele práv YouTube eh, k tomu, aby z toho měli příjem. Jednak mají vlastní kanál a jednak je tu eh, obsah eh, generovaný uživateli. Ten vlastní kanál, to jsou tedy plná kontrola uživatelů, oni, uživatelů, oni sami uploadují videa a rozhodují o tom, jestli tam chtějí mít reklamy, v jakém množství, v jakém formátu a mají nad tím naprostou kontrolu. Dále je tu eh, obsah eh, vytváření uživateli a tady se musíme bavit o tom takzvaném obsahovém ID. To je případ, kdy uživatelé uploadují videa na YouTube, který zahrnuje i obsah, který patří jiným držitelům práv. A řešení je takové, že už, eh, držitelé práv mohou um, nechat tento obsah na platformě a mít z něj potom nějaký příjem a před několika lety by to vnímali jako piráctví či porušení práv tito udržitele, držitele práv. E, a Content ID lze stále použít k prosazení e, vlastně ruševního vlastnictví. To znamená, tady detekujeme to, že byl uploadován náš content a pokud to chce někdo zablokovat, tak může. E, máme 98% eh, účinnost toho, toho říz, tedy řízení obsahu přes Content ID, kde 400 hodin je eh, za, za minutu je uploadováno a je to skutečně i nad rámec toho, co je požadováno zákonem, aby mohli držitelé práv řídit svůj obsah na YouTube. Ovšem Content ID je eh, o daleko víc než jen prosazování eh, autorských práv. A to je právě to, co je zajímavé. Držitelé copyrightu často totiž se rozhodnou, že nezablokují své, svůj vlastní obsah třeba ve videích fanoušků. A místo toho využijí té možnosti, že dovolí, aby tam to video zůstalo, ale jsou u toho reklamy, z nichž oni mají uh, příjem. Takže jsme přešli z období, kdy fanoušci byli vnímáni jako piráti, kdy jsou nyní vnímáni jako, už jako ekonomická příležitost. Nejen protože vlastně prosazují náš vlastní obsah, ale z praktického hlediska vytváří příjem, který dřív eh, byl v podstatě nemyslitelný. Jsou to 2 miliardy, 2 miliardy, takže není to žádná zanedbatelná částka. Eh, nebo eh, například eh, hudební vydavatelství, často půl jejich příjmu je právě z obsahu vytvořeného uživateli, čili je to nezanedbatelný zdroj příjmu. A nyní několik minut mi dovolte, abych se pozastavil nad tím, jak funguje Content ID, protože z toho vyplývají některé poměrně, poměrně zajímavá poučení z hlediska toho, jak implementovat takové řešení. Takže jak jsem řekl, je to zcela jasné, držitele copyrightu mají kontrolu, sami se rozhodnou, jaké parametry použijí, jestli to zablokují, nebo jestli tam dají reklamy, anebo jestli budou sledovat, kdo eh, je sleduje, což můžou potom využít k vlastním statistickým a jiným účelům. Takže tady to vidíme podrobněji, ale přitom poměrně zjednodušeně vidíte napravo, jsou ta fanouškovská videa, která jsou uploadována a Content ID to skenuje ještě předtím, než se to na platformu dostane a aplikuje pak volbu držitele práv, aby to monetizoval, sledoval nebo zablokoval. Ale nemůže k tomu dojít, pokud nemáme od držitele práv nejdřív jakousi šablonu ohledně toho, s, jakými, eh, s jakým obsahem pracuje, co vlastní, na jakých geografických územích, ta metadata. Pokud nedostaneme metadata, tak pak pochopitelně YouTube ani žádný, žádná jiná služba nemůže uhodnout, či je to obsah a nemůže na ně uplatnit žádnou ochranu. A nyní mi dovolte zmínit několik výzev, které se dostavily při implementaci Content IT na YouTube. Vnímáme to jako něco pozitivního, protože z fanoušků tedy už nejsou piráti, ale stali se jakousi příležitostí pro tvůrčí odvětví. Důležitá je identifikace repertoáru a obsahu, která je velmi komplexní, je to skutečně notoricky známé, jak složitá je to záležitost, čili jsou tu výzvy technického rázu, protože technologie se vyvíjí, Eh, ta, tím pádem je Content ID se, eh, se stále vyvíjí z toho, že detekujeme soundtrack, videa, videa, skladby a dnes v některých případech, když si zpíváte v pokoji a přitom se nahráváte a dáte to na YouTube, tak je možné identifikovat prostě z toho vašeho zpěvu ten copyright, eh, respektive duševní vlastnictví někoho jiného. A přitom dochází pořád k takovému trošku závodu ve zbrojení, stále větší počet eh, uživatelů, kteří se snaží vyhnout se detekci. A to řadou způsobí. Třeba v případě hudby jenom trochu změníme výšku a tón a podobně. Tohle všechno jsou velké výzvy, které musí napravit eh, inženýři technického rázu. Je to něco, co se stále vyvíjí. A pak je to ještě další výzva v neposlední řadě, jak nastavit eh, správnou rovnováhu při rozeznávání zájmů držitelů, ale přitom neodradit uživatele platformy, protože co chceme, o co se snažíme, já by YouTube zůstal otevřenou platformou. Přitom, aby zůstala naprostá kontrola držitelů autorských práv na to obsahem. Někdy z technologie nemá odpovědi a je možné nutné zahájit určité procesy a pobídky, aby se ta eh, reakce co nejvíc blížila tomu, co chcete. Skončím za 30 sekund, pokud dovolíte, pane předsedo. Takže technologie nemůže detekovat, zda držitel práv skutečně oprávněně tvrdí, eh, že je držitelem obsahu. Třeba obsah NASA, veřejná doména a pak eh, například nějaký broadcaster to použil a pak to, pak to bylo Eh, zablokováno. Nebo není někdy možné eh, rozhodnout, jestli to spadá do výjimek z autorských práv. A my se snažíme uživatelům dát možnost odvolání, aby eh, se mohli odvolat proti žádosti o zablokování. Je to stále proces, který se vyvíjí, je to technologie ve vývinu a my samozřejmě některá řešení ještě nepoužíváme na všechny platformy a úplně všude. Děkuji vám rovněž. A náš druhý řečník je pan Thierry Cheviach, který je DG z eh, eh, podniku Blue Efficiency na 10 minut. Bonjour. Je vous remercie déjà de... Děkuji vám eh, za tuto příležitost eh, pro mne a moji firmu, že tady můžeme prezentovat naše služby zde eh, na půdě Evropského parlamentu a informovat vás o praktických krocích v boji proti piráctví z pohledu naší společnosti. Blue Efficience eh, byla založena v roce 2008. Je to takový francouzský startup eh, inovativní technologie a snažíme se chránit práva držitelů práv eh, v každodenním boji proti pirátství na internetu. Naše eh, aktivita je průřezová. My se snažíme eh, chránit práva držitelů práv, eh, audiovizuální. Pracujeme výrazně tedy a exkluzivně ve vizuální, audiovizuální oblasti. Chráníme práva a díla, která jsou předmětem pirátství na internetu a poté, co jsou na internetu, se také zabýváme, a je zjištěno piráctví, tak se zabýváme Eh, dalšími kroky a naši eh, klienti, držitelé práv, nám tedy poskytují eh, z kraje mandát a my pak konáme. Naším cílem je tedy co nejvíce věcí, nejvíce aktů piráctví usvědčit a zajistit nápravu. Eh, naše aktivita vyplývá ze dvou pilířů. Nejprve je to tedy technologie, kterou eh, vyvíjíme sami, je to výsledkem našeho výzkumu a rozvoje a cílem je eh, zajistit navigaci, průběžnou kontinuální navigaci na internetu a detekovat veškeré, veškeré tedy přestupky v oblasti pirátství, které můžeme zjistit. A druhým pilířem jsou právní normy. E, my se od nich také odrážíme, jsou to především evropské normy a americký DMCA, což je systém, který je velice sledován na světové úrovni. Je třeba říct, že Eh, většina eh, partnerů, eh, se kterými jednáme, je také zastánci tohoto systému DMCA. Našimi klienty jsou distributoři, producenti, editoři televizní společnosti a instituce. Je to například TF1, Media Europe, Mars Film a mezinárodní firmy a další, které od nás žádají eh, například i studie. Máme prestižní partnery, jako třeba Akademii Cen Cezar, a také zastupujeme eh, řadu profesních eh, eh, zálež- institucí, festival Evropského firmu a tak dále. Jsme také členy FICAM, což je velmi silná a prestižní federace televizního, audiovizuálního a multimediálního umění. Já se tady mohu připojit k tomu, co řekl předřečník, e, zástupce Google. Je to e, už, užívání e, těch otisků. My máme v tomto směru vlastně systém otisků, které se realizují buď v Content ID nebo v INA Signature, Audible Magic a tak dále a my se tedy zabýváme jejich eh, vytvořením a také zprávou. To je něco, co se musí prostě realizovat eh, každý den a držitelé práv nemají nutně vždycky kompetence pro to, aby se v tomto eh, orientovali a aby také vlastně řešili ty konflikty, teritoriality a tak dále, ale o tom se budu moci ještě vyjádřit později. <clears throat> Pak eh, samozřejmě, když zjistíme eh, pirátskou, eh, pirá, piráctví na internetu, tak zahájíme akci. A ještě předtím, než se dostaneme na Eh, tuto úroveň, tak se musíme také eh, zabývat tím, aby videa, která projdou tou, eh, tím filtrovacím systémem, protože piráti prostě nemají, dosta, nemají zábrany a mají dostatečné zdroje, tak jsou někdy účinní. K tomu se také vrátím Snažíme se tedy eh, v tomto směru eh, pirátské činnosti eh, omezovat jsou to takové host, hostitelské platformy, kterých je asi 100, které neindexují obsah. Jsou to tedy hostitele, které, kteří neindexují a obsahy, které jsou Eh, zde eh, publikovány a eh, to bez zásahu. Rovněž zajišťujeme mazání na různých vyhledávačích. Jsou to například indexizace některých stránek na některých těchto vyhledávačích a na sociálních sítích, které mohou také vlastně být takovými převodními pták, eh, pákami. Eh, je to třeba i případ Facebooku, eh, který umožňuje vlastně integrální obsah uživatelům publikovat. Druhou etapou je kvali, kvalifikace těch jednotlivých přečinů a e, tady buď postupujeme automatizovaným e, systémem našeho softwaru, a nebo e, upozorněním těm hostitelům a třetí způsob je to smazávání prostřednictvím nějakého rozhraní na YouTube, které už tam je nabídnuto a Někdy to eh, může být velice rychlé, dokonce okamžité smazávání a eh, prostřednictvím našeho eh, softwaru působíme na ty hostitele, kteří by třeba mohli váhat se stažením určitých obsahů po našem upozornění. Já jsem tady ještě chtěl Eh, upozorněna na některé zásadní věci v pirátství, ale eh, budu se eh, zabývat pak ještě návrhem směrnice. Pak nejprve chci říct, že piráctví se týká opravdu všech druhů těch děl, ať už jsou stará či nová. My také ještě hrajem, eh, rozdělujeme u těch, eh, eh, poskyt, u těch, kteří vlastně nabízejí tuto možnost několik kategorií. Jsou tady hostitelé, kteří se nově objevují každý den. Každým dnem jsou tady desítky, tisíce možností jak to, které dílo zveřejnit a máme proti sobě e, lidi, lidi, kteří e, jsou velmi různorodí, někteří reagují rychle, takže to smazání může být v některých případech okamžité, někdy trvá několik dnů. Tady bych chtěl říct ještě jednu věc. Eh, a to se týká návrhu směrnice a především toho, co je svět eh, pirátství v audiovizuálním eh, oblasti platformy, které, o kterých víme, jsou pouze vlastně takovým vrškem, vrcholkem ledovce. A Často se říká, že když tady někteří piráti mohou projít i řadou různých bezpečnostních eh, opatření, tak nám nezbývá, než tu technologii zlepšovat. Ale i tak se eh, vlastně řadě těch eh, video záznamů daří proniknout jsou tam různé postupy a e, v inovaci prostě neexistují žádná omezení. Ti lidé, kteří jsou na druhé straně, e, jsou prostě velice vynalézaví. E, pak je tady obrovská část vlastně těch, kteří jsou čistými hráči, neindexují obsah jako hostitelé a to je ta hlavní část problému, hlavní část eh, té pirátské aktivity. A tady nejsem přesvědčen, že ta směrnice nějakým způsobem na toto vůbec reaguje. Myslím si, že tvůrci směrnice nepochopili řadu věcí. Eh, způsoby eh, a fil, filtrace, intent, content ID a tak dále jsou velice silné. Může to mít značný dopad. Na druhé straně Eh, pokud ty platformy eh, mohou dále opatř- eh, dále vlastně zavádět eh, filtrační systémy, eh, tak eh, vlastně mohou také zavádět filtrační systémy, které jsou velice vlídné k dalším, k dalším útokům a nemyslím si, že text směrnice je v tomto směru dost průrazný. Podle naší zkušenosti si Ehm, myslím, že už teď by se řada věcí v textu mohla zlepšit. Ehm, o zjištění obsahu ehm, může být často velice Eh, jednoduché, ale eh, ti, kteří umožňují tedy ukládání obsahu, mohou jednat velice rychle. Takže je třeba opravdu být v tomto směru velice rychlí. Někteří mazávají eh, během minuty, a závěrem bych řekl, a už opravdu jenom 30 vteřin, realizace eh, filtračních systémů jednoduchým podpisem. Eh, nemusíme vlastně jednat podle eh, obsahu a je třeba jednat mnohem rychleji, protože pirátství je velice masivní, takže je třeba zavést takové systémy, které jsou rovněž masivní a rychlé. Teď nemohu nalézt to správné slovo ale chci říct, že je třeba vykonat víc, než mít tady směrnici, která eh, se zabývá eh, jaksi zjištěním obsahu, i když to samozřejmě je také efektivní eh, způsob boje proti piráctví. Děkuji mnohokrát. Teď jsme si tedy vyslechli hledisko poskytovatelů internetové, internetových služeb a začínajících firm. Teď máme trochu času na to, abychom tyto dvě prezentace prodiskutovali, takže pokud si někdo z členů výboru přeje položit nějaké otázky nebo zmínit nějaké připomínky ke dvěma prvním prezentacím, tak v tuto chvíli se můžete hlásit. Paní Komodiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek. A myslím se, že řekněme Dvě otázky jsou na zástupce Google a ty další dvě jsou eh, pro zástupce firmy Blue Efficient. První moje otázka je následující. Když vám jednou, vlastně jednou někdo eh, vyzve, abyste stáhli nějaký obsah, tak už ho prostě necháte stažený navždycky? Nebo jak to funguje? Protože často nám eh, lidé zmiňují obavy z toho, že když jednou tedy vám stáhnou nějaký smažou nějaký obsah, protože ho identifikuje eh, ID content, tak druhý den to samé někdo nahraje někdo jiný a znovu se musí celý postup zopakovat. Takže já se chci zeptat, zda to tak skutečně chodí, anebo jestli mechanismus content, content ID se sám naučí, jak si identifikovat ten obsah rychleji a není už opakovaně potřeba znovu stahovat ten samý materiál. A druhá otázka se týká vlastně obou zástupců obou firm. Pořád hovoříme o sdílení eh, zisků mezi internetovými platformami a držiteli práv, ale já to chápu tak, že platformy a držitelé práv eh, mohou mít také jak si příjmy z využití toho obsahu. Takže z mého hlediska jsou data velice důležitá. V návrhu komise také je určité úsilí jak si o zvýšení transparentnosti v tom hodnotovém řetězci. Takže bych chtěla vědět, zda se sdílejí data, například tady analýza dat, které se, eh, které se potom poskytují držitelům práv, protože potom si můžeme my udělat vlastní výklad toho, zda by nám toto mohlo nějak pomoci v, při nastavování požadavku na transparentnost. Třetí otázka je tato. Jasně jste řekli, že mechanismus Content, Content ID není schopen si uvědomit, jestli uživatel eh, použil nějaký eh, materiál, který podléhá autorským právům, který ale, na který se vztahuje nějaká výjimka. Jak často se vám potom ozývají nějací uživatelé a říkají vám, ano, tohle může zůstat eh, na internetu, protože proto platí výjimka a ten uživatel tedy může potom použít své právo v rámci té výjimky. A moje poslední otázka. Myslím, že zástupce Google říkal, že jim trvá 6 hodin zpracovat požadavek ohledně nějakého obsahu. A Blue Efficients, zástupce jejich říkal, že někdy jim trvá několik dní nějaký obsah stáhnout, smazat. Můžete prosím vysvětlit tento rozdíl? Děkuji, paní Reda. Děkuji mnohokrát za prezentace. Myslím si, že cílem nás všech je eh, schválit legislativu, která bude jasná, snadno vykladatelná. A já mám tady několik otázek. Za prvé, eh, pro pana Ševila. Eh, vy jste říkal, že plníte evropské předpisy v oblasti autorského práva a já se chci zeptat, když, jestli tady, když posíláte žádost o stažení obsahu, jestli uplatňujete i výjimky z autorského práva a pokud ano, tak z jakých zemí? Pokud máte například držitele práv, který eh, žije ve Francii, ale uživatel, který to nahrál, je v Německu, ta platforma je hostovaná v Irsku, tak které výjimky z autorského práva potom podle vašeho názoru by se uplatňovaly? A berete to nějak v úvahu nebo prostě eh, pošlete to oznámení a potom doufáte, že ta platforma už jak si ta omezení nebo výjimky bude eh, uplatňovat sama? pro pana McKennyho. Vy jste říkal, nebo naznačoval jste, že existují určité problémy s tou technologií automatického rozpoznávání eh, obsahu. Existuje studie, která vzala vzorek eh, žádostí o stažení obsahu kde, po celém světě a tam se zjistilo, že až 17 toho smazaného obsahu, který byl uh, smazán na základě žádosti o, o smazání, tak až 17% z nich vlastně vedlo ke stažení materiálu, který ve skutečnosti je legální. Takže se chci zeptat, uh, zda um, eh, předpokládá do budoucna nějaký problém s takovýmto jaksi neoprávněným vlastně smazáním. Dále, evropské právo vyžaduje, aby platformy, poskytovatelé platform, Eh, poskytovateli, eh, poskytovali držitelům práv informace o tom, jak je úspěšný eh, jak je úspěšná jejich technologie na automatické rozpoznávání obsahu, takže by mě zajímalo, jestli toto děláte. Děkuji, paní Niebler. Ano, děkuji. Já mám stručnou připomínku a jednu otázku na oba dva naše řečníky. Chtěla bych vám především oběma poděkovat za vaše prezentace. Teď tady k, moje, k mojí připomínce. Návrh komise k autorskému právu chce posílit práva držitelů autorských práv a já si myslím, že to je správný přístup. Chtěla jsem se zeptat obou řečníků, zda to vidí stejně. A dále eh, k tomu řečníkovi, který hovořil o piráctví. Eh, a to se týká staršího i novějšího obsahu. Eh, co to znamená, pokud jde o konkrétní tedy objemy dat? Třeba můžete nám poskytnout nějaké konkrétní údaje, jestli je to nějaká okrajová záležitost, nebo je to pro vás zásadní téma? Děkuji. Děkuji, paní Geringer. Děkuji také za obě prezentace. Já mám otázku v souvislosti s tím, co říkala paní Nibler. Chtěla jsem se zeptat na finanční rozměr vlastně piráctví. A tady mám na mysli tady piráctví, které, případy piráctví, které odhalíme. Jak vysoké jsou eh, postihy finanční, pokuty, které musí někdo zaplatit za porušení autorských práv? Já si uvědomuji, že je to také možná záležitost obchodního tajemství, ale chtěla bych mít představu o tom, jak se pohybují tyto sankce, protože chceme samozřejmě nastavit předpisy, které budou jasné a které skutečně zabrání takovým pokutám do budoucna. Proto bych chtěla vědět, jak drahé to vlastně je, jak nákladné to potom je. A druhá otázka, ta se týká očekávání těch, kteří bojují proti pirátství. Očekávání těch, kteří chtějí zveřejnit nějaký obsah. Co očekávají od této reformy, kterou teď chceme provést? My už máme vytvořený plagát, kde tedy jaksi děláme reklamu té reformě, ale podle mého názoru je to jen taková kosmetická reforma zatím, takže by mě zajímalo, jaké jsou opravdu očekávání od této reformy. Děkuji a požádám vás o stručné odpovědi, protože máme omezený čas. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za všechny otázky. Dovolte, abych začal otázkou o sdílení hodnot a sdílení příjmů a sdílení dat. Začnu tím, že řeknu, že věříme tomu, že YouTube je skutečně poskytuje novou hodnotu pro kreativní odvětví a zatím si skutečně stojím. Pokud o sdílení zisku, tak chci jasně říci, že naprosto rozhodně chceme tedy stále více z digitálního prostředí zvyšovat ty zisky, které jdou do kreativních odvětví a úplně jednoduše. Je to v našem zájmu, aby to tak chodilo. Stejně jako celá řada jiných služeb, YouTube vydělává tím, že sdílí vě- a že tedy většina zisků z, eh, eh, z reklam jde tedy vlastníkům práv, ale my se na tom podílíme také. My máme podíl na těch ziscích. Takže samozřejmě čím více nám YouTube vydělá, čím více bude úspěšný, tak tím budeme úspěšnější my. Jenom pro hudební průmysl eh, jsme viděli 3 miliardy, 2, 2 miliardy za Content ID, za uh, tady materiál vytvořený přímo uživateli za rok, to tedy není statist, to nejsou statisti, statická čísla. Když se podíváme třeba na uh, YouTube, tak tam je poměrně stabilní trend, který uh, ty, 50 je meziroční nárůst těch zisků, které vyplatíme těm vlastníkům, držitelům práv. Vyzkoušíme i jiné, zkoušíme tady i jiné iniciativy, například YouTube Red, což je tady ten placený přístup pro zapsané registrované uživatele, takže chceme tedy nadále tuto dynamiku využívat. A, a ta věc, kterou tady eh, jeden z vás eh, zmíři, eh, zmínil, a která vede k další důležité diskusi, je to, jak zlepšit tuto přidanou hodnotu. Rozhodně YouTube má k dispozici nástroje na to, aby sdílel se svými partnery velké objemy dat. To znamená s těmi, kteří vlastní eh, nějaký, ehm, ten, kdo vlastní nějaký obsah, tak má k dispozici informace o tom, eh, kdo má přístup k těmto datům, konkrétně tedy eh, a vidíme, že tedy v rámci Content ID mají eh, držitelé práv právě to, eh, tu možnost se rozhodnout, zda chtějí tedy nechat ten eh, obsah přístupný a chtějí využívat ta data, která se díky tomu naschromáždí. Například, když máte nějakou evropskou filmovou produkci a umožníte sdílení určitého obsahu na YouTube, tak vlastně zjistíte, že docela často si přehrávají ten váš obsah na YouTube lidé z Jižní Ameriky a potom je možné tady tím pádem se dozvědět, že by o to byl zájem na jeho americkém trhu. Například v hudebním průmyslu zjistíte, že máte obrovský zájem o vaši hudbu na Filipínách, no tak už je možné třeba tam začít uvažovat o uspořádání nějakého turné a tak dále na, Fili- na Filipínách. Takže ta data jsou nesmírně cená pro tento průmysl. A myslím si, že čím lépe nám bude fungovat tento trh, tak tedy základním předpokladem pro to je, že všichni budou mít dostatečné informace o tom, jaká data se sdílejí. V tuto chvíli tedy sdílíme ta data pouze s eh, partnery, tedy s těmi, s kterými máme smluvní vztah. Je tady samozřejmě širší otázka ohledně toho, jak můžou tato data potom plynout dál eh, prostřednictvím toho hodnotového řetězce takzvaného. To je rozhodně téma, kterým se zabývá tento Eh, návrh a o kterém obecně hovoříme, když hovoříme o transparentnosti. Takže sdílení, eh, hodnot, dát sdílení zisku to bude rozhodně důležité a je to rozhodně pozitivní věc. Druhá oblast, tedy eh, obecně řečeno, je to, jsou to technologie pro řízení a zprávu obsahu, a Content ID na YouTube to je právě řízení obsahu. To nejde jenom o blokování, ale vytvoříme, vytváříme tam nové příležitosti jak pro tvůrce obsahu, tak pro držitelé práv. Uh, jaký je tedy vztah mezi Content ID a výjimkami? Samozřejmě musíme uznat, že ten automatizovaný eh, ten mechanismus nerozpozná eh, případy, kdy se eh, uplatní nějaká výjimka. Je důležité tady mít tam nezbytné pojistky, protože si myslím, že v tuto chvíli rozhodně nemůžeme do té technologie ještě zabudovat veškeré možné výjimky. Hrubá čísla nejdříve a potom popíšu to, jak to vlastně děláme. Hrubá čísla, Content ID, počet Případu, kdy se eh, nějaký uživatel ohradí proti nějak na, na našemu tvrzení. To je asi 1%, 1% na YouTube. Co to v praxi znamená? Eh, v oblasti třeba hudebního průmyslu to znamená zhruba 2000 až 3000 uživatelů, kteří jaksi se ohradí proti tvrzení na jednomu videu za den. To znamená, že ta čísla nejsou nezbytně triviální. Rozhodně tady eh, uživatelé jaksi Eh, chtějí mít možnost eh, se bránit v případě, že mají pocit, že nějaké naše tvrzení je chybné. Jak to konkrétně děláme? Je to velice podrobný postup, musíme vzít v úvahu věci jako například, kde k tomu dochází, kam jdou příjmy z reklamy, jestli tady ten obsah tam necháme nebo nenecháme. A to znamená, že individuální uživatelé, kteří eh, dostanou takovou význovu, aby něco stáhli, mají možnost se odvolat prostřednictvím procesu, který je omezený časově a nakonec vede k tomu, že kdy tedy se eh, neschodnou držitel autorských práv a uživatel, jestli ten eh, obsah by tam měl zůstat nebo ne, tak ten držitel práv může tedy jaksi formálně vznést žádost odůvodněnou a může tedy z hlediska autorských práv uplatnit svoje práva. Dále podporujeme program eh, spravedlivé, pro, spravedlivé používání. Eh, rozhodně chceme, eh, podporujeme i třeba uživatele ve, spo, ve Spojených státech, kteří chtějí třeba u soudu bojovat o svoje právo nějaký uh, obsah mít na internetu. Pokud jde o piráctví, tak tam znovu ještě jednou chci velice důrazně říci, že toto téma řešíme velice otevřeně, chceme být efektivní, ale chceme také mít ten přístup přiměřený my rozhodně prohledáváme miliony eh, požadavků, velice rychle Content ID je nástroj, který jde ještě nad rámec jaksi eh, právních požadavků, abychom dali uživatelům a držitelům práv nástroj, eh, který jim pomůže toto, toto řídit a je to investice zhruba v, v rozměru 16 milionů dolarů. Děkuji. Pour ce qui est, pardon, pour ce qui est de la... Co se týče eh, snižování těch údajů, tak eh, držitelé práv, které zastupujeme, 90% z nich eh, nespoplatňují svá díla na internetu, takže jim prostě jde o to, že jsou to producenti filmů, představení a tak dále a chtějí tedy ty filtrační, filtrační systémy. Takže my nejsme eh, institucí, která by se zabývala tou finanční stránkou eh, děl, to nemohu komentovat, ale zase na druhé straně, když nějaké video, dejme tomu na YouTube, eh, projde filtrem, protože bylo deformováno nebo z jiných důvodů, což je velmi málo kdy ten případ, ale stává se to, tak takovéto video velmi eh, často může být eh, viděno stovkami tisíc eh, a klidně v, do, v jednom měsíci může zhlédnout milion lidí. Takže Eh, dejme tomu eh, Pirát, toto uvede na eh, online a dá tam ještě nějaké reklamy. Veškeré ty zisky z reklam, které jsou umístěny do tohoto videa, proč prostě teda nedostane, proč je nemohou dostat já, se nás ptají ti tvůrci děl. Na to nedokážeme zatím odpovědět. A k těm dalším tématům ohledně lhůt, říkal jsem, že některá to smazání trvají i několik dnů, tak na třeba YouTube eh, video, které prošlo filtračním systémem nebo možná nebylo opatřeno tím otiskem, tam je to stažení e, okamžité na YouTube nebo Emotion. Není pochyb. My to e, jsme schopni udělat okamžitě. Ale těm delším hůtám chci říct asi tolik, e, že se vlastně jedná o stovky těch, kteří, těch hostitelů, kteří jsou k dispozici a kteří Někteří eh, to stáhnou, eh, že jsme eh, žijou velmi rychle, ale některým to trvá dlouho. Takže Video online může být ve tři minuty po stažení k dispozici, ale 20 dnů může trvat to, než je stáhnuto z oběhu. To je problém. Vzhledem k tomu, že ten, to pirátství je opravdu masi, masivní. A ohledně objemu, Zmínil jsem určité objemy na YouTube třeba, takže co se týče zbytku internetu, to potopené části ledovce, jedná se o obrovské objemy. Když jsme studovali my eh, jsme to dělali ten monitoring, tak to byly stovky tisíců stažování, zhlédnutí eh, a to jsou všechno údaje, které extrapolujeme ty údaje, které vám um, můžeme tady nabídnout, jsou vlastně minimální, abych odpověděl na otázku hodně masivního charakteru, tak ano, eh, když je nějaké dílo úspěšné, komerčně, tak samozřejmě jeho objem pirátských uvádění stoupá. A když se podívám na francouzskou scénu, tak eh, když jsme, se, eh, když jsme třeba měřili pirát manželství eh, u nějakých oblíbených titulů, tak eh, to bylo obrovsky objemné. A ohledně výjimek z autorského práva, tak je jasné, že na platformách, jako je InMotion nebo YouTube, se systémy, které jsou v chodu, je možné se zabývat a zpravovat i těmi teritoriálními výjimkami. Existuje tady rozhraní, které umožňuje eh, eh, to, že eh, uživatelé prostě mohou žádat o takzvanou aplikaci Fair Use, Eh, poté co zjistili, že jejich video bylo eh, smazáno. A my se samozřejmě vždy eh, především obracíme na naše klienty. Fair use je princip, který je velmi obecně akceptován a žádosti o to dát něco k dispozici na základě fair use jsou většinou schvalovány ale já hovořím o hostitelích, eh, kteří jsou z 50 eh, či 80 eh, vlastně připraveni hostit ilegální díla. Takže jsou v situaci, že když jim, dejme tomu, pošleme nějaké oznámení u, dejme tomu, seriálu či filmu, o kterých si autoři nepřejí, aby byly Eh, takto dávány k dispozici. Oni na to nikdy nereagují, eh, protože jsou to opravdu piráti v čistém slova smyslu. Tady je opravdu třeba ehm, eh, dělat rozdíl mezi těmi dvěma částmi toho ledovce, tou viditelnou částí, a tou e, potopenou e, neviditelnou částí, kde je to opravdu čistě nelegální se vším, co k tomu patří. Děkuji a my se teď dostáváme k druhé části e, stanoviskům a to jsou stanoviska uživatelů, tvůrců a držitelů práv. Máme tady tři řečníky. A já bych vás poprosil, abyste se omezili na nějakých 8 minut, abychom měli ještě prostor pro diskuzi, protože jinak by ta debata byla opravdu velmi stručná. První je pan Augustín Reina, BEUC, eh, což je Evropská organizace spotřebitelů. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji také sekretariátu za pozvání. Eh, Belk vnímá eh, autorská práva z různých perspektiv. Jednak eh, přístupnost legální nabídky pro uživatele a některá omezení jimž spotřebitel čelí. Čili pokud je o copyright a o to, z čeho vychází naše pozice k této debatě. Nebudu hovořit o tom, jestli existuje hodnotová mezera nebo ne, to je jiná diskuze, o které mohou hovořit jiní kolegové. Já budu hovořit přímo o dopadu toho, co komise navrhla v článku 13. Jsou to tři základní problémy. Jednak nekompatibilita s evropským právem, to znamená směrnice o evropském obchodu, Eh, dále nedostatečné eh, bezpečnostní záruky pro spotřebitele a potenciální porušení Evropské listiny základních práv. Nejprve stručně k té nekompatibilitě s evropským právem. Musíme přihlédnout k prvnímu článku navrhované směrnice, kde ta není jasně začleněná tedy ta podmínka eh, záměru ve směru eh, směrnice o elektronickém obchody, obchodu. přitom záměr může jasně ovlivňovat fungování této směrnice prostřednictvím různých um, jejich článků, zejména článek 13. Tento navrhovaný článek uvaluje povinnost přijímat ehm, technologie na zjišťování a detekci Eh, obsahu, což by mohlo být považováno za monitorovací povinnost z hlediska eh, směrnice o elektronickém obchodu. Víme, že toto ustanovení bylo schváleno a pokud je tu tedy, a to s cílem rozvíjení eh, internetu. A konečně pokud spo, spojíme tyto dva závazky s článkem 30, s úvodním ustanovením 38.2, tak je to v podstatě nový režim zodpovědnosti v elektronickém obchodu v této směrnici tím, že se tu zavádí interpretační pravidlo, které by soudci naznačovalo, kdy poskytovatel služby má či nemá mít eh, nárok na um, uplatnění zodpovědnosti podle článku 14. A to odpovídá Eh, případu L'Oreal eBay rozhodnutí eh, u eh, soudního dvora, kdy když se optimalizuje prezentace dané práce bez ohledu na její povahu, může to mít dopad na to, jak se vyhodnocuje ta aktivní role platformy. To znamená, že nemusí pak mít tu výjimku, požívaté výjimky se zodpovědnosti. Takže tohle vyplývá jak z toho případu soudního dvora, ale také přímo se e, eh, směrnice e, o elektronickém obchodu, kde se v podstatě hovoří o, o tom tež, že k tomu, aby e, o tom, že musí mít e, povědomí o tom, obsahu, který je hostovan. Pokud jakákoliv platforma může být činná zodpovědná za obsah, který je eh, uploadován spotřebiteli, tak eh, z toho vyplynou další omezení, jako případ Delphi Estonsko u Evropského soudu pro lidská práva. Z toho by eh, vznikla právní nejistota, nebylo by jasné, kdo za co zodpovídá, všechno by záviselo na interpretaci soudce z letiska tohoto eh, článku 38. Znepokojivé je, že by to také otvíralo dveře dalším monitorovacím ehm, povinnostem na bedrech poskytovatelů, ale přitom to byl hlavní ehm, cíl. Nechceme samozřejmě znít příliš apokalypticky, ale v podstatě by to znamenalo konec internetu, tak jak ho dnes známe, pokud by soukromé strany měly kontrolovat eh, přímo um, ty, provoz in, internetu. Nyní navrhovaný článek 13, kde se říká, že členské státy um, mají vytvořit mechanismus na stížnosti a nápravu v případě, eh, že dojde k nesouhlasu s uplatněním určitých technologií, nebo uplatněním těchto technologií, ale z hlediska spotřebitele je to ex post, protože došlo již eh, k um, zablokování daného um, obsahu nebo jeho odstranění. A přitom my tady máme pouze výjimky, nikoli práva, um, autorská práva pro uživatele. Ale co se stane s tím, kdy tyto výjimky nebudou schopny toto, kdy vlastně nebude možno to pokrýt. A ty mechanismy nápravné, které existují, jsou z principu správné, ale je to pouze pak už nějaká obrana, je velice těžké eh, předvídat, jak by to fungovalo v praxi. Co se stane v třeba takové situaci, která není pokrytá výjimkou? Naši členové položili v deseti různých zemích otázky ohledně toho, jak experti na eh, copyright už tu, eh, eh, jak vnímají ehm, určité ehm, aktivity a akty spotřebitelů, jestli je třeba mož legální sdílet doma udělané video s nějakou písní na sociální platformě nebylo jasné, jestli, jak to vlastně je. Posoudění eh, legality pak necháme na implementaci těchto technologií. A na určitém odvolacím mechanismu, eh, který si nejsme jistí, jak bude v praxi fungovat. Třetí bod, potenciální narušení eh, Evropské listiny základních práv podle případu Sabam versus Netlock tak široké filtrovací povinnosti, jako ty, které byly navrženy komisí v článku 13, nejsou v souladu s třemi základními právy, právo na provoz podniku, právo na ochranu osobních údajů a svoboda vyjadřování na informace. Je překvapivé, že eh, v hodnocení ehm, komise připouští, že by mohl existovat eh, určitý dopad na svobodu projevu a informací. Ale co je ještě více pozoruhodné, že mají za to, že negativní dopad by byl omezen určitými bezpečnostními eh, doložkami z nich některé už existují. Takže Evropská komise v podstatě reguluje na základě předpokladu, že negativní dopad toho, co dělají na základní práva, bude omezen um, bezpečnostními doložkami, které jsou buď nevinutitelné a které vycházejí uh, z různých algoritmů platform, které neberou v potaz um, legitimní um, užití ze strany, ze strany tedy uživatelů a ze, z hlediska spotřebitele jsou neefektivní. A kolega z Google, eh, který říkal, že jedno procento obsahu, který eh, byl, tak říkajíc, sundán, je poté předmětem odvolání, ale podívejte se, v jak velkém rozsahu k tomu dochází. Jestliže má milion videů, videí je eh, zablokováno, tak z tohoto 1% to je 10 tisíc. To nám ukazuje, jak ten systém funguje. A jakožto um, právník z spotřebitelské oblasti, když vidíme, že 10 tisíc spotřebitelů není spokojených, tak je vidět, že systém nefunguje. Takže na posledním slajdu a tím skončím, za, to je můj závěr. Evrop, návrh Evropské komise je z právní perspektivy pochybný. Eh, bezpečnostní záruky pro uživatele jsou nedostatečné. Článek 13 eh, proti již eh, etablovanému eh, případovému právu soudního dvora. Existuje naláhavá potřeba eh, legislátorů, aby přeskoumali tento návrh z hlediska základních práv a něco by se s tím mělo dělat, protože je tu hodnot, hodnotová mezera, pokud ano, měli bychom řešit například dobrovolné dohody nebo pokyny k článku 14 směrnice. Děkuji za pozornost. Děkuji vám rovněž. A nyní vyslechneme pana Matěje Filibea z Impaly, nezávislé um, hudební společnosti. Pokud se omezíte na 8 minut, tak uh, by to bylo skvělé. Děkuji mnohokrát za pozvání. Impala je Evropská asociace nezávislých eh, hudebních firm, takže zastupujeme asi 4 tisíce malých a středních podniků v oblasti hudebního průmyslu v Evropě, které vytvářejí asi 8 internetové hudby v Evropě. To je tedy taková perspektiva z hlediska držitelů práv hudební, eh, a konkrétně se vyjádřím k takzvané hodnotové mezeře. Nejdříve trošku kontextu. V dnešní době fanoušci poslouchají hudbu více než kdykoliv v minulosti, mají bezprecedentní přístup k hudbě kdekoliv chtějí, kdykoliv chtějí. Ale problém je, a to už je právě ta hodnotová mezera, že tento nárůst v, poslouch, v počtu poslechů se jaksi nepromítá v tom nějakém nárůstu příjmů, které by šly zpátky do hudebního eh, průmyslu. A to proto, že eh, Existují služby pro nelicencované nahrávání těchto nahrávek, kde tedy skutečně je to nekalá konkurence pro řádně licencované eh, služby, jako je Spotify a jiné. Takže když jste držitelem práv a máte štěstí, tak eh, tyto platformy Eh, pro uživatele používají nějaké obecné podmínky pro všechny a nějaké jednotlivé sazby, ale bohužel neexistují žádné uniformní podmínky. Takže pokud tedy, eh, jak si akceptujete to, že to bude se slevou, že to bude dělat, budete dělat nebo poskytovat za nízké sazby a nebo eh, tady to bude nekontrolované úplně. To znamená, že nebudete fungovat za podmínek na volném trhu, nebudete schopni jak si pro své, za díla svých umělců, jak si získávat odpovídající hodnotu. Podle průzkumu, eh, podle organizace IFPI v roce 2015 eh, zhruba bylo 900 milionů uživatelů, které, kteří byli zaregistrováni eh, používali hudební eh, služby, byla to hodnota zhruba 634 milionů dolarů, kdežto 68 milionů používat, eh, uživatelů, kteří tedy platili za obsah, eh, z toho se generoval příjem zhruba 2 miliardy dolarů. A od té doby, co vznikl YouTube před deseti lety, tak skutečně tam ty hodnoty jsou ne, mnohokrát nižší to znamená, že tady, eh, ačkoliv je eh, u těchto placených služeb zhruba jenom desetina uživatelů registrovaných, tak jsou ty příjmy mnohonásobné. V dnešní době lidé používají YouTube nebo jiné služby jako svůj hlavní zdroj hudby. Nedělají to jenom proto, že chtějí najít novou hudbu, ale hledají tam hudbu, kterou už znají. Takže skutečně jde, eh, je to důležité, jestli vám někdo platí za poslech takové hudby. Co chtějí tedy naši členové? Za prvé chtějí, aby eh, se platilo za služby nebo práci jejich uživatelů, jejich eh, umělců. Je to samozřejmě eh, také v jejich zájmu, aby jejich díla byla legálně dostupná co nejvíce. Chtějí mít možnost si vytvářet licence placené tam, kde to dává smysl. A za, dále tedy chtějí mít možnost také legálně jak si nahrávat svoje, svoje díla. Když se podíváte na YouTube třeba, tak 80% eh, zisků, eh, které pocházejí z YouTube, eh, tak ty pocházejí z obsahu, které, který tam nahrávají uživatele, takže nema, skutečně nedává smysl, aby, se, aby tato možnost byla úplně zrušena. Samozřejmě je potřeba eh, tady mít eh, spravedlivé vyjednávání o odměnách pro eh, umělce a partnery a myslíme si, že toto sdělení komise nebo tento návrh je dobrým základem pro to, aby legislativa jaksi dohnala realitu na trhu. Tento návrh, myslím si, že nám dává jedinečnou možnost odstranit ty překážky na licenčním trhu, vytvořit rovné podmínky pro všechny a využít také eh, ty, ta pozitiva, která nárůst v konzumaci hudby, řekněme, přináší. Takže jak nám může pomoci tento návrh komise? Za prvé se tam eh, vysvětluje povinnost pro poskytovatele služeb, eh, kdy tady je možné, aby uživatelé něco nahrávali, že tady musí uzavírat dohody, to znamená, že tady jsou potom samotní umělci v daleko lepší pozici, aby se vyjednali nějaké podmínky dále. Je tady povinnost aby poskytovatelů takovýchto služeb, aby e, podnikly veškerá možná opatření pro to, aby zajistila ochranu autorských děl. To znamená, že už to není jenom na držitelech práv, a dále, pokud jde o ty otisky prstů, protože jsme tady měli určité obavy ohledně monitoringu, myslíme si, že to není obecná eh, povinnost sledovat filtry, jak už eh, to tady vlastně říkal kolega v jiné prezentaci. Jde o to, že se tady eh, porovná nějaké nahrané video nebo obsah s databází již zadaných autorských práv a tady jsou tady eh, například služby jako Audible Magic, eh, které už tady byly zmíněné, kde skutečně ceny jsou poměrně rozumné. Takže technologická povinnost by byla pouze tady to, že se porovná jakýkoliv nahraný obsah s těmi takzvanými digitálními otisky prstů, s tou již existující databází, kde si tady prá- eh, držitelé práv sami identifikují ten svůj obsah a neznamenalo by to žádné zpracovávání osobních údajů. Důležité je tady skutečně nastavit rovné podmínky, Eh, lepší rovnováhu v tom vyjednávání a eh, aby měli naši například členové lepší podmínky, aby mohli tedy eh, jak se těžit z těch zvyšujících se zisků. A řeší se tím také nekalá konkurence mezi službami, které nejsou vůbec licencované, nebo službami, které jsou plně licencované, což je spot, třeba Spotify, což je tedy světová, světová, světový lídr, řekněme, v této oblasti. A myslím si, že i uživatelé budou rádi, když budou vědět, že pokud poslouchají svého oblíbeného umělce, takže za to tento umělec dostává spravedlivou odměnu. Takže pokud budou existovat spravedlivější podmínky, bude to samozřejmě spravedlivější i pro hudební průmysl. A to je z mé strany asi vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní náš poslední řečník, paní Sylvie Fodor z Centra Eh, tady fotografického průmyslu. Máte slovo, prosím, 8 minut. Děkuji vám. Takže já zastupuji Picture Industry Photography, jeden eh, jsme jedním z největších, eh, jednou z největších obětí piráctví. V mé prezentaci se budu nejprve zabývat tím propadem mezi hodnotami eh, value gap, eh, tak tady opravdu o něco jde. Eh, my o tom už ani neříkáme o value, nějak jako value block, protože žádná hodnota držitelům práv nepřichází. Nějak pár statistických údajů. Myslím, že ty údaje jsou poměrně výrazné. Jednak jde o kontext této směrnice, 85 eh, eh, toho, co je vizuálním obsahem, Eh, je eh, předmětem pirátstvím. Už to tady bylo ve článku 13, eh, už je to tady prostě nějakých pár let. Jsou to velice účinné nástroje a ty náklady jsou teď vlastně neseny držiteli práv. A ty vizuální nástroje nejsou plně využívány. Tady jde o určitý podnikatelský model, který Eh, je založený na platformách. Eh, u nás jde o vizuální obsah, eh, jde o to udržet uživatele na těch platformách, získávání údajů a ty údaje pak slouží k získávání zisku z reklam a ty eh, eh, zisky nejdou absolutně eh, těm držitelům práv k příslušným dílům. Já tady mám příklad například obrázku na Pinterestu, tady zase něco podobného. Samozřejmě ty vyhledávače jsou velkými proponenty toho, co nazýváme value gap. Oni agregují obrovský objem fotografií a e, vybízejí uživatele, aby je sdíleli, to je v pořádku, ale problém je, že v posledních letech se vlastně víc a víc zmnožují snahy udržet ty uh, uživatele na těchto stránkách, na jejich stránkách a ne na těch původních stránkách, odkud ty obrázky pocházejí. Eh, takže nahoře máte tu starší verzi toho obrázku Google, která je stále ještě k dispozici ve Francii a dole potom je verze, která je k dispozici v Belgii energii, je to odlišné. Nahoře eh, je prostě ten obrázek eh, ukázán v prvním plánu, eh, je to tedy z National Geographicu. Na, tady ovšem už máte dole obrázek druhý, kde všechny ty základní informace e, zmizí. Máte tam to černé pozadí, neutrální a co je ještě horší, a tady to vlastně e, Google zoptimalizoval, e, aby uživatele udržel na té své platformě. Nahoře a dole máte možnost vlastně hledat obdobné obrázky. E, takže tady je, dejme tomu, e, na základě jména toho příslušného fotografa, ale můžou to být další kritéria. Takže e, ty lidé prostě už se nemusí ti uživatelé vracet do Google, ale mohou teda vracet k tomu původnímu, ale mohou tady vlastně dále hledat na této platformě Eh, hledat další obdobné pro, eh, obrázky, aniž by se vracel na webové stránky té příslušné eh, agentury, odkud pocházel ten původní obrázek. Takže obecně řečeno, musím říct, že tady vlastně v té směrnici máme první správný krok, první krok tím správným směrem, protože ona ustavuje určité rovné manevrovací eh, hrací pole pro všechny eh, zúčastněné strany. Tím, že se tady stimuluje eh, užívání technologie, my tak vlastně v článku 13 nevidíme žádnou povinnost a my to potřebujeme jako držitelé pláv. Tady je prostě ehm, určité manko. My tady nemáme v tuto chvíli žádný vztah eh, s tou platformou, s užíváním technologie. No tady mám vlastně otázku já sama za sebe. Eh, směrem k Tobiasovi, který zastupuje Google. Eh, my bychom opravdu hodně rádi věděli, proč eh, Google má Content ID pro hudbu a pro videa, ale ne pro obrázky, ne pro fotografie. Proč nemohou i poskytovatelé obrázků, fotografií něco takového využívat? To bych ráda věděla. My prakticky máme úplně svázané ruce, takže potřebujeme jako držitelé práv mít svou Eh, legislativu. Naši eh, klienti jsou eh, z malých a středních podniků a zatím je to tak, že tato směrnice to prostě nevyřeší eh, pro případ eh, fotografií, protože ona eh, vlastně se nezabývá těmi prázdnými místy, takzvaný framing loophole. To je, framing loophole je velice důležitý princip. Článek 13 pouze zmiňuje obsah který je poskytovaný těmi službami online. A jak jsem řekla, je tady rozdíl mezi jednotlivými linky. Jsou tady linky, odkazy na e, určitý obsah, na určitý, e, určitou webovou stránku. E, pak prostě kliknete na ten odkaz a dostate se na, ten, na tu webovou stránku, ale Eh, prostě u obrázku je to úplně jinak. To je naprosto opomíjeno v té směrnici a já vám teď ukážu několik příkladů, abych ještě více ilustrovala, co tím chci říci. Tento obrázek byl licencován jednom, eh, jedním naším majitelem za 5,50 euro eh, novinám Guardian. Tento obrázek je tedy zapracován do content management systému Guardianu. Licence umožňuje v tomto případě Guardianu eh, eh, zvětšit eh, ten obrázek. Je to obsahem licence, takže když kliknete tady vpravo, tak dostanete tenhle krásný obrázek modrookého leoparda ve sněhu. To je zarámovaný obrázek. Je to vlastně ta druh- ten druhý obrázek ještě hezčí než ten první. Technologie je ovšem jiná, z perspektivy uživatele nicméně stejná. Takže 5.85 eh, je ta licence, kterou pletí Guardian, s tím není problém, ale co nechápeme, eh, proč eh, Směrnice nedělá rozdíl mezi obsahem, který je uložen a který je zarámován, stored versus framed. Takže ten obrázek prostě byl kopírován, multiplikován v několika eh, stovkách případů a tady jsou potom vlastně tři stránky v tom všeobecném vyhledávání Google. Tady můžete také v tom všeobecném vyhledávání hledat eh, obdobné obrázky, už vlastně nemusíte k tomu obrázku se vracet a e, potom hledáte mezi obrázky na e, Google. Toto je obrázek, který byl zase e, kopírován na nesčetně mnoha webových stránkách další příklad od jiného našeho člena, aby se ukázalo, že není rozdíl mezi eh, uloženým a eh, rámovaným obrázkem stored versus framed. Tam vlastně ten rozdíl není úplně patrný. A má poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, Eh, je to víc než 8 minut, ale chtěla bych vám ukázat tenhle poslední příklad, protože se eh, týká té části směrnice, eh, která se zabývá sdílením příjmů, je to kapitola 3, sdílení příjmů, dělení příjmů s autory. Je to vlastně článek 14. Fotografové dostávají měsíčně či jednou za dva měsíce zprávy o tom, jak je jejich obrázek, jak jsou jejich fotografie používány. Toto eh, si vlastně Bing licencovalo a fotograf eh, řekl, já to nechápu. V naší zprávě píšete, že tento obrazek byl po, Eh, prodán pouze, či licencován pouze Bingu a já jsem to na internetu našel ve více jak těch případech. Je to prostě obrázek, který je uložen, fra, eh, zarámován a tak dále. Takže jednorázová licence Bingu a pak eh, to prostě bylo skopírováno 230krát. Fotograf dostane jednu platbu a pro agenturu už je nemožné tento obrázek znovu prodat. Proto potřebujeme podle našeho názoru legislativu, aby nás také podpořila, protože my prostě nejsme schopni tyto věci s platformami řešit bez legislativní pomoci. Je to dobrý krok, je to krok správným směrem, ale je to prostě eh, pouze pro spolupráci, není to vymahací a nejde to dost daleko, eh, protože framing loophole není uzavřen a pro fotografie Eh, prostě se eh, to nedá použít, nějakých 80% z toho vypadá. Děkuji. A teď eh, s laskavým svolením našich členů bych dal slovo komisi, která se také o něj hlásí. A prohlášení komise, doufám, bude stručné, maximálně tak 3-4 minuty. Pokud tomu tak bude, tak je to prohlášení vítáno. Pane předsedo, děkuji. Komise nežádala původně o vyjádření eh, na tomto zasedání. Nás především eh, zajímaly názory jednotlivých řečníků a myslím si, že je důležité, aby všichni pamatovali na to, všichni ti, kdo poslouchají toto slyšení, že je důležitá je právě realita, kterou tady popsali jednotliví řečníci. Komise nechtěla předložit nějaká opatření, která by šla proti uh, základním právům spotřebitelům, platformám nebo eh, držitelům práv, protože tato směrnice, platformy, uživatelé, to je ten středobod toho, co dělá komise. Nicméně všichni komisaři, celá komise se jednomyslně shodla na tom, že je potřeba zasáhnout a že je potřeba zlepšit spolupráci mezi jednotlivými stranami, aby bylo zajištěno, že existuje trh, který bude fungovat pro všechny, zvlášť proto, že tento trh je založený na komerční distribuci obsahu, který patří někomu jinému. A to je jaksi zása, zás, základní obsah eh, článku 13. Já jsem slyšela tady tu frustraci, kterou tady vyjádřila poslední řečnice že tady komise, tady komise jaksi eh, zachází nad rámec toho původního návrhu v článku 13, ale my všichni víme, jak je nesmírně obtížná ta diskuze eh, ohledně propojení obsahu na internetu prostřednictvím hyperlinků, eh, používání obrázků na internetu prostřednictvím technologií, jako je právě to rámování, které už potom jak si neumožňuje fotografům, jak se vydělat na živobytí jinak. A protože předpokládám si eh, právě, že ten fotograf pravděpodobně strávil hodně času čekáním někde v divočině, než mohl vyfotit ten, ten krásný snímek toho leoparda. Takže chci znovu zopakovat, že tady nebojujeme proti nikomu konkrétnímu. Ale my prostě Chceme, aby to všechno bylo kompatibilní v souladu s listinou základních práv samozřejmě a s potřebami všech zúčastněných, ale chceme prostě do eh, internetového trhu vnést spravedlnost. Všichni jak si máme zájme, zájem na tom, aby tento trh, tento typ obchodu fungoval dál, ale v takovém prostředí, kde budou všichni chráněni. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mi dali řečnickou dobu, ačkoliv jsme o něj původně nežádali. Děkuji, říká pan předseda. Teď máme dvě minuty na otázky a odpovědi podstatě. Paní Rada, prosím. Já mám otázku pro pana Rejnu. Vy jste hovořil o e, mechanismech nápravy, ale co když ta e, platforma si prostě napíše do svých podmínek, akceptujeme pouze licencovaný obsah. A to je vlastně i na vás, i možná na zástupkyni komise. Návrh nehovoří o porušení autorského práva vůbec nikde. Říká se, že platformy, které mají velký eh, objem eh, obsahu nahrávaného uživateli, tak buď tedy musí podepsat licenční dohodu, anebo tedy musí mít ty technologie pro rozpoznávání obsahu. Ale co tedy platformy, eh, kde nedochází vůbec k žádnému porušování autorských práv. Například Wikipedie, kde tedy veškerý obsah, který se nahrává, je tedy pod, pokrytý to, tou licencí ECC, není tam porušení autorského práva, tak vy potom budete jak se vyžadovat, eh, aby takovéto platformy eh, podepisovaly dohody o licencích, ačkoliv nedochází k porušení autorského práva. Děkuji, říká pan předseda. Nikdo žád, jiný nežádá o slovo, takže přeje si někdo zodpovědět dotaz paní Redy. Ano, pokud jsem to správně pochopil, vaši otázku, tak vy hovoříte o platformách, které by pouze akceptovaly tady eh, obsah, který podléhá licenci, ale to nedává smysl, protože pokud jak si vytvoříte vlastní video, tak jak si na to nebudete žádat o žádnou licenci na to, abyste třeba mohla eh, v, ve videu, kde, na kterém vaše dítě jak si slaví první narozeniny, použít nějakou hudbu na pozadí. Nicméně problém, se kterým se potýkáme, je, že jakýkoliv mechanismus pro nápravu, který již, již existuje nebo který bude v budoucnu, je prostě založený na podmínkách použití té platformy. Takže samozřejmě ta platforma si stojí za svými podmínkami pro používání a to, jestli můžete něco používat nebo sdílet, to záleží pouze na podmínkách použití. Nezáleží to na právech nebo na výjimkách. Takže to je jaksi takový automatický problém, který s tím souvisí. Teď tady máme novou právní, právní požadavek na členské státy, aby zavedly mechanismy pro právné prostředky. Ale otázka je, jak tato povinnost členských států bude koexistovat s tím, že přitom platformy mají právo se stanovit nějaké své eh, podmínky pro používání té platformy. Jak to bude fungovat v případě, že tedy jak se ten uh, nějaký uh, obsah bude zablokován podle uh, pravidel použití a nebude to v souladu s tím druhým. Myslím, že to vzájemně nefunguje. Paní Komodiny bez mikrofonu. Ano, já jsem měla spoustu otázek, ale zeptám se jenom na jednu. A já si myslím, že ta otázka je asi pro pana Filiberta eh, hudební vydavatelství, umělci eh, a tak dále. Všichni v tomto hodnotovém řetězci si většinou stěžují nebo vyjadřují obavy z toho, že každý z nich dostává nějakou platbu, ale nedostatečnou. A já se chci zeptat, můžete nám poskytnout seznam všech různých typů obsahu, který se nahrává a u kterého alespoň do jisté míry dochází ke sdílení zisků nebo příjmů, protože podle mého názoru, pokud to správně chápu, eh, to může být případ toho, že moje devítiletá dcera si vzpívá při uklízení svého pokojíčku, nahraje si to na video a nějaký její kamarád to nahraje na internet Může to být případ, kdy někdo si na YouTube nebo někam jinam nahraje oficiální verzi nějakého hudebního videoklipu. Takže bylo by zajímavé, kdybychom jak si viděli někde jasné rozpočítání eh, těch typů příjmů, které u různých typů obsahu se sdílejí. Děkuji za otázku. Já musím přiznat, že eh, nemám podrobné informace o tomto, budu se muset zeptat našich členů ale rozhodně pokud je, se nahraje nějaká forma nahrávky a týká se jí sdílení příjmů, tak tam záleží na tom, jak, kdy konkrétně, jak se začne to sdílení zisku se počítat, od jakého okamžiku, ale bohužel nemám k tomu teď podrobné informace. Otázka je, zda třeba i když někdo nahraje nějak, jenom nějaký krátký kousek nějakého hudebního díla, jestli to už vede k nějakému sdílení zisku, ale v tuto chvíli tu informaci nemám a budu se vám muset ještě ozvat. Děkuji, říká pan předseda, někdo další se nám asi nehlásí. Tlumočníci nám dali k dispozici několik dalších minut, takže komise ještě jednou chce se vyjádřit. Eh, ano, já se hlásím poprvé sama dobrovolně, ale pokusím se odpovědět za nás na otázku, kterou položila paní Rada. Pokud jde o typ obsahu, který se nahrává a který, kterého se týká článek 13. To je něco, o čem už jsme hovořili bilaterálně s paní Redou. A otázka je, co se stane, v případě, kdy máte platformy, které uchovávají obsah, který tady z povolení svého toho autora, například obsah, který je zveřejněn v souladu s nějakou licenční dohodou. Je to nějaká licence pro tedy vytvořený obsah. A to by měl tedy rozsah působnosti článku 13, a to je možná téma, které můžeme ještě naformulovat jasněji, že tedy cílem je eh, řešit takové poskytovatele služeb, kde se eh, obsah, který přitom spadá pod autorský zákon, jak si používá bez přítomnosti a souhlasu mají držitele autorských práv. Rozhodně tady nechceme eh, se zaměřovat na poskytovatele hostingových služeb, který které, kteří mají obsah, který byl nahrán se souhlasem držitelů autorských práv. To je podle mého názoru něco, co je potřeba jasně tady vysvětlit. Toho se týkala celá řada eh, otázek, třeba ta, ta otázka, která hovořila o Wikipedii, o tom, jestli se to týká Wiki, Wiki, eh, Wikipedie nebo ne. Proto jsem chtěla odkázat ještě jenom na, ten, na to úvodní ustanovení 37. Děkuji, říká pan předseda. Teď poprosím paní Komodiny, která je zpravodajkou k návrhu směrnice o autorském právu, aby nám přednesla svůj závěrečný projev. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří se k nám dnes připojili, na, to, na tomto slyšení. Myslím si, že to byla velice užitečná diskuze a ve skutečnosti dochází k tomu, že velice často jsou k dispozici špatné milné informace nebo se nějaké informace automaticky předpokládají, pokud jde o autorská práva, aniž by k tomu byl důvod. Proto jsem velice ráda, že všichni účastníci uh, Eh, přijali pozvání na toto slyšení a že velice otevřeně s námi se podělili o informace, které mají k dispozici a velice otevřeně také odpovídali na dotazy. Samozřejmě reforma autorského práva. Tu máme na starosti jako výbor pro právní záležitosti poslední dva měsíce, řekněme, ale jsou to dva měsíce, během kterých proběhla řada zasedání, během kterých jsme velice uh, Eh, pilně pracovali na tom, abychom se nějak vypořádali s těmi hlavními obavami všech zúčastněných stran. Já na tom budu dále pracovat. A samozřejmě bych chtěla vyzvat kohokoliv, kdo chce s námi diskutovat dále o těchto návrzích, aby se se mnou skontaktoval, abychom skutečně mohli nakonec vytvořit takovou reformu autorského práva, která skutečně vyřeší všechny problémy, a výzvy, které souvisejí s autorským právem, se kterými se setkáváme vzhledem k digitálnímu životnímu stylu našich občanů a abychom zajistili, že tady autorské právo bude fungovat nejenom v analogovém systému, ale také v digitálním prostoru. A to je vše z mé strany, protože rozhodně nechci tady tady jak si příliš přesáhnout ten čas, který máme k dispozici. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Já stejně jako paní Komodiny chci poděkovat všem našim hostům, váženým hostům za to, že přišli na toto slyšení a přeji vám dobrou chuť k obědu.